Dále zde máme zprávu Sergia Gaetano Koferáty, dlouhodobé zapojení akcionářů a výkaz o zprávě a řízení společností. Zprávu, slovo má pan zpravodaj. Děkuji, pane předsedo. Já bych nejprve chtěl poděkovat všem těm kolegům, kteří se podíleli na vypracování této zprávy. Toto je poděkování nikoli standardní, protože, jak víte, byla to velmi dlouhá obtížná cesta. To hlasování eh, nejprve proběhlo ve výboru, následně se to dostalo na plenárku po rozhodnutí konference předsedů. Nicméně následně došlo k odložení hlasování, které mělo proběhnout v červnu na červenec a hlasovat by se mělo tedy zítra. Trvalo to tedy dlouho, ale já se domnívám, že to byla moudrá volba, která nám umožnila dále rozpracovat tato velice složitá a kontroverzní témata, eh, kde se střetla celá řada rozdílných názorů. Já tady velice děkuji stínovým zpravodajům, zástupcům výboru EKON zejména. Ještě předtím, než se eh, stručně dostanu k obsahu této směrnice, tak bych chtěl ještě říci jednu věc komisi. Já tady tuto směrnici považuji za jeden díl mnohem širší mozaiky, mnohem širší skládačky, která se snaží lépe definovat zprávu eh, a řízení společností v Evropě. Vycházíme zde z Bílé knihy Žaka Delora z roku 90 Tři, a my se snažíme ubírat tím směrem, který nastolil on. Byla to velmi složitá cesta. My dnes tady tedy řešíme akcionáře, ale dále bychom se měli zabývat i tématem eh, podílníků a sociálních rozměrů, kdy eh, toto je také velmi důležité téma. Já tady doufám, že komise přijde s dalšími iniciativami v tomto směru a této povahy. Jak jsem říkal, my jsme se snažili eh, lépe definovat dlouhodobé zapojení akcionářů v podnicích a snažili jsme se o zvýšení transparentnosti klíčových eh, aspektů tzv. corporate governance, tedy zpráva řízení společnosti. Eh, my jsme se snažili o jednu velmi důležitou věc, a to tedy, aby podniky byly schopny identifikovat své akcionáře. Mám tady na mysli podniky kotované na burze. Tak, aby bylo možné jednoznačně vykonávat hlasovací práva akcionářů, což zajistí jednak demokracii a jednak také efektivní zprávu každého podniku. Také je potřeba zajistit předávání e, informací v rámci dlouhého řetězce zprostředkovatelů, což rovněž přispěje k většímu eh, zapojení akcionářů, větší k efektivitě. Potom jsou tady nějaká další opatření, která, pokud budou správně aplikována, zvýší transparentnost mezi takzvanými asset managery, takzvanými institucionálními investitory a akcionáři. Protože eh, politika závazku definuje to, jakým způsobem podniky budou mít eh, krátkodobé zisky a dlouhodobé zisky a jakým způsobem budou tedy eh, s obojím pracovat z těch finančních hledisek. Dále jsou zde opatření, která by měla zvýšit eh, efektivitu svých props advisor. Zde jsme se snažili opět zajistit mnohem větší transparentnost, opatření zvýšení transparentnosti, které nebyly v původním návrhu a bylo to tady velice uh, moudrá volba. Stejné rozhodnutí se týkají transakcí ze strany zpřízněných stran, kdy eh, by se to mělo definovat v rámci legislativy každé země EU. Změny navrhované Evropským parlamentem tedy umožní zohlednit rozdíly mezi jednotlivými státy, aniž by byla ohrožena jednota evropské politiky. A potom dále to velice diskutované téma mm, těchto administrátorů, těchto správců. O tom se hovořilo opravdu hodně a my jsme se snažili k tomu přistoupit takovým konzistentním způsobem a věřím, že jsme nalezli určité řešení. Tedy akcionáři budou hlasovat, ale toto hlasování bude buďto závazné, či poradní podle rozhodnutí, které učiní každý stát. A konečně takzvané výkaznictví eh, country by country, to je také velmi důležitý princip a budou zde aplikovány určité nové nástroje, jednak roční výkaznictví pro eh, ty podniky, které jsou kotované na burze. A my jsme se snažili eh, v rámci směrnice to nastavit tak, aby zde bylo možné také zajistit určitou revizi. Takže já ještě jednou děkuji všem těm, kdo se zapojili do tohoto nelehkého úkolu a s velkým potěšením si vyslechnu vaše názory. Děkuji. Děkuji a nyní za Evropskou komisi má slovo paní komisařka Jourova. Vážení poslanci, poslankyně Evropského parlamentu, vážený pane předsedo, dovolte, abych poděkovala za vaši zaangažovanost v tomto ohledu a dovolte velice stručně, jaký byl náš záměr při předložení tohoto návrhu Nezapomeňme na to, že finanční krize samozřejmě zasáhla celý svět, ekonomiku, některé z našich ekonomik, strukturální nedostatky v oblasti zprávy, podniků byly čím dál tím evidentnější a potřebovali jsme Mm, to mm, samozřejmě určitý konsenzus v této oblasti. Viděli jsme, že to zaměření na krátké výsledky prohlubovalo krizi. A tato směrnice je jedna právě z příspěvků, jak řešit tyto nedostatky na evropské úrovni. Zároveň se budeme snažit, aby Evropa dlouhodobě opravdu byla udržitelná v oblasti růstu. V posledních několika letech kapitálové trhy byly čím dál tím více řízeny mm, takovými těmi rychlými přístupy a spíše než mm, zaměřením dlouhodobějšího charakteru, zaangažovanosti, dokonce i například penzijní fondy, které kterých cílem je dlouhodobá návratnost investic. Dokonce i tyto sledovali spíše eh, krátkodobé eh, tlaky a to, jak se vyvíjely jednotlivé trhy. A právě proto potřebujeme zapojit dlouhodobější financování, podpořit dlouhodobé zapojení, zaangažovanost akcionářů, dlouhodobé zapojení, co znamená samozřejmě, že i z dlouhodobého hlediska konkurenceschopnost podniku chceme samozřejmě posílit. Tím, že posílíme zprávu a řízení společnosti, tím vlastně poskytneme dostatečné nástroje investorům, aby chránili chránili své investice, aby byli zaangažováni aktivněji a tím by mohly být i naše podniky atraktivnější pro investory. Ráda bych poděkovala panu Koferatimu a všem stínovým zpravodajům za jejich úsilí při definování stanoviska Evropského parlamentu. Vítám kompromis, kterého jste nalezli. Evropská komise je připravena zapojit se do jednání se spolu zákonodárci v tomto hledu. A jestli dovolíte, několik názorů ještě k některým pozměňovacím návrhům. První transparentnost a závazek, pokud jde o daňové eh, záležitosti a takzvané vykazování eh, podle jednotlivých zemí country by country, jak víte, a tak eh, rovněž i daňové, daňová rozhodnutí. Jistě víte, že Evropská komise bojuje proti agresivnímu daňovému plánování a daňovým únikům a budeme analyzovat samozřejmě i to, zda bychom potřebovali například zavést další publikování určitých informací z jednotlivých podniků 7 zahájíme veřejné hodnocení v tomto ohledu veřejnou diskusi, která by měla být ukončena v první čtvrtletí roku 2016. Pokud o opatření, podpory dlouhodobého zapojení akcionářů, zvýšení hlasovacích práv, dividendy a tak dále. My souhlasíme s celkovým cílem této oblasti, ovšem otázka zní, jakým způsobem nejlépe dosáhnout tohoto cíle. Měli bychom, eh, neměli bychom odrazovat investory, především pokud jde o přeshraniční, zahraniční investory od jejich investování do evropské společnosti, neměli bychom rovněž ztrácet ze zřetele zájem minoritních akcionářů a na závěr eh, transakce eh, propojených stran, eh, zpřízněných stran. Víte, že ten původní návrh neprošel, potřebujeme harmonizovaný práh pro tato pravidla, pokud jde o jednotný trh a tyto transakce. 40 všech akcionářů e, jsou přeshraniční akcionáři a nedostatek uniformní definice právě tohoto typu transakcí e, přidružených stran by mohlo vést k vyšším nákladům, fragmentaci, vyšším nákladům pro investory i pro jednotlivé společnosti. Děkuji vám za pozornost. Děkujeme a nyní má slovo pan Ludvíkson. Já um, stavím pozitivně k těmto opatřením, které diskutujeme, je správné, aby se um, podpořili, aby se akcionáři zaměřovali na dlouhodobé působení, pozitivní rozvoj eh, toho, do čeho investují. Je důležité, aby se umožnilo aktivní vlastnictví přes hranice. Pokud jde o tento balík opatření, tak ten má zabezpečit eh, lepší fungování společnosti Je důležité, aby byla zajištěna široká podpora na úrovni parlamentu, aby se zvýšila transparentnost pro přeshraničně působící podniky. Co se týče rozšíření povinnosti podávání zpráv, to je velmi důležité z hlediska efektivní reformy Půjde o to, aby akcionáři měli lepší přehled o situaci a zároveň jde o to, aby se bojovalo proti daňovým podvodům, agresivnímu daňovému plánování a korupci. To je otázka, která je e, velmi důležitá. Budeme na tom intenzivně pracovat. Děkuji za slovo. Děkuji. Eh, nyní zde máme zástupce jednotlivých politických stran a nejprve pan poslanec Věvka. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo, milé kolegyně, milí kolegové. Strašně dlouho nám to trvalo, mnoho času, úsilí, než jsme se dostali k této rozpravě. Ovšem, myslím si, že to stálo za to, protože tato rozprava je nesmírně důležitá, nejenom pokud jde o obsah celého tohoto dokumentu, na kterém pracujeme. Ovšem, je zde i několik zásadních dotazů. Samozřejmě je to velice důležité, pokud jde o práva společnosti, další legislativy, které nás čekají v této oblasti a které budou mít dopad na fungování podniků v Evropské unii bez ohledu na to, jak veliké jsou tyto podniky. Samozřejmě, kdy budou naši občani konečně spokojeni v tomto ohledu pokud budou mít práci, pokud tato práce bude dostatečně placena, jakým způsobem budeme reagovat na podnikatele na našem území budeme se na ně dívat pouze jako na subjekty, které nechtějí platit daně, kteří budou chtít pouze nějakým způsobem platit co možná nejméně svým pracovníkům. Ne, možná bychom se na to měli podívat trošku z jiného pohledu, podívat se na to realisticky, to znamená tvořit určité právní normy, které budou umožňovat další hospodářský rozvoj, které budou skutečně pomáhat tomu mýtickému ekonomickému růstu o který nám všem jde. Abychom se skutečně měli svobodný ne podnikání, svobodný náš volný trh, protože to je zásadní. Kdo tvoří pracovní místa? Jsou to vlády, Evropská komise, Evropský parlament. Ne, ne, ne. Pracovní příležitosti u nás v Evropské unii, ale i všude jsou tvořena podniky, podnikateli. Více než 90 podniků, které fungují v Evropské unii, to jsou malé a středně velké podniky. Přece nemusíme je podezírat z nějakých negativních záměrů. Musíme reagovat logisticky a samozřejmě, pokud je o otázku trhu, musíme se zabývat i otázkami, které se týkají například odměňováním ředitelů, administrátorů. Samozřejmě, že akcionáři by měli z této oblasti mít právo reagovat a měli by mít určitou možnost reagovat na to, pokud jde o odměňování těchto podniků a samozřejmě i pokud jde o cíle daného podniku, do kterého investuje. A právě proto mám opravdu velikou radost a rovněž bych velice rád chtěl poděkovat našemu zpravodaji, že po této obtížné dlouhé rozpravě jsme skutečně přišli k tomuto textu, že jsme dospěli k tomuto textu a že skutečně můžeme dosáhnout další etapy a to je jednání s radou. Jednání samozřejmě nebudou jednoduchá, protože zde je ještě mnoho rozdílných názorů. Ovšem jsem skutečně přesvědčen o tom, že pokud jde o ty cíle, které jsme si zde stanovili, naše cíle, které chceme dosáhnout a že budeme skutečně spíše proaktivní a budeme se na to dívat pozitivně a dosáhneme cíle, o které nám všem jde. Děkuji. Nyní paní poslankyně Regnerová. Děkuji vám, pane předsedo. Můj dík patří především panu Koferatemu, který vynikajícím způsobem pracoval na této zprávě v situaci, která byla rozhodně velice komplikovaná a projednával návrh této mm, zprávy se všemi stínovými zpravodaji e, a na základě pozměňovacích návrhů velice přispěli k této zprávě. My v právním výboru jsme přispěli k transparentnosti corporate governance a k dodržování předpisů. A tady bych chtěla vyzvihnout role sociální demokracie. Dosáhli jsme toho, že důležité informace a odměňování předsednictvem strategie a rizikové obchody společnosti musí být veřejnosti předloženy. A paní komisařko, nejenom vám, ale jiným poslancům z Evropské lidové strany bych ráda řekla, je čas se probudit. Potřebujeme více účasti zaměstnanců. Po původních úpravách by eh, měla mít valná hromada eh, určitý procent, eh, určitý podíl procent akcionářů. Ale velice často je třeba posílit akcionáře, protože oni zatím rozhodovali pouze u krátkodobých plánů. Ale konec konců je důležité mít dlouhodobou perspektivu. Pozměňovací návrhy frakce SAD eh, posílili roli zaměstnanců jako podstatnou hospodářskou roli, jako podstatný hospodářský faktor na podnicích. A potom obzvláště mi leží na srdci jedna věc, zejména z titulu práce v taxe. A sice opatření, která tady jsou, by měla sloužit k potírání daňových úniků. Eh, paní komisařko, eh, i jistě další kolegové o tom budou hovořit. I vy jste to zmínila, jak důležitý je country by country reporting. Důležité je, že je to zakotveno od tady, tady v této zprávě a to je na pravé místě. Eh, specifické zveřejňování podle zemí je pro naši frakci nesmírně důležité a mělo by být vždy podtrhováno. Jedná se o dobrou pověst podniku, která je ve hře. Pakliže eh, se mají chovat korektně a my bychom proto měli přispívat k tomuto ovlivňování. Musíme bojovat proti daňovým oázám a to, proto musíme ještě leco udělat. Já se snažím být flexibilní, ale prosím, nezneužívejte mé ochoty, protože musíme respektovat daný program. Máme 10 či 15 vteřin navíc. Pan Messerschmidt, prosím. Děkuji, pane předsedo. My jsme si všichni zajedno v tom, že je třeba mít stejná pravidla hry pro podniky, ale návrh, ten, který je před námi, jde daleko dále než to, co bychom v Evropském parlamentu původně plánovali a co bychom tady měli přijmout. Jedná se o obchod s nejrůznějšími partnery, s různými vedeními různých firm a tady se vměšujeme eh, do eh, toho, co patří do kompetencí jednotlivých eh, představenstev. A e, i co se týče podniků, e, které jsou kotované na borze, se někdy orientují dobře na krátkodobé zisky. Ale když vezmu příklad severoevropských podniků, e, tyto podniky uvažují dlouhodobě. A samozřejmě je dobré mít dobré podmínky, ale tato zpráva jde příliš daleko. Paní Wikstrom, děkuji vám, pane předsedající. Dovolte mi nejdříve, abych poděkovala panu Koferatimu a ostatním kolegům za tu tvrdou práci a vynikající spolupráci zaměřenou zlepšení tohoto důležitého legislativního návrhu. Jsem velice ráda, že se nám podařilo najít kompromis, centru Evropského parlamentu, kde se může sejít eh, silná podpora eh, v proevropských a progresivních silách. To samozřejmě znamenalo, že každý z nás musel učinit určité ústupky. A to v duchu kompromisu. U mnoha bodů v mnoha částech textu, ale jsem přesvědčena, že ten výsledek je přijatelný pro nás všechny. Pro skupinu liberálů bylo zásadní, aby tato směrnice zlepšila schopnost akcionářů vykonávat jejich práva přezraničních situacích a aby se nepřidávala další byrokracie. Protože řekněme si to otevřeně, evropští podnikatele a společnosti nebudou skvétat díky dalším pravidlům, která je zapotřebí plnit, ale spíše tehdy, když vytvoříme dobré podnikatelské prostředí, kde se mohou soustředit na své hlavní úkoly. My si nemyslíme, že můžeme generovat dlouhodobé zapojení investorů prostřednictvím legislativních návrhů, které budou vyžadovat další politické dokumenty, anebo když budeme vytvářet eh, nějaké daňové pobídky. Inve, eh, akcionáři potřebují mít přístup k dobrým informacím a zodpovědností pak zůstává, aby se angažovali u eh, společnosti, jejíž akcie vlastně To nelze vytvořit nějako uměle prostřednictvím politiků nebo byrokratů. Myslím, že soustředění se na, ten dlouho, na to dlouhodobou eh, vizi a na odměňování, eh, ať už je to odměňování eh, orgán, členů orgánů společnosti anebo vytváření mzdových prostředků, tak je je to ještě dobré. Já bych ráda um, ještě odstranila toho více, ale jsem ráda, že uh, tam nejsou ty prvky, které byly problematické a které pro nás byly, um, bylo důležité odstranit. My podporujeme kompromisy v této zprávě a těším se na trialogy a na další práci na tomto dokumentu.

Paní Merci, monsieur le président. Děkuji vám, pane předsedo. A na základě tohoto návrhu modifikace směrnice o změnách komise chce přispět k dlouhodobým investicím a k motivaci pro ně. A to je vynikající věc, protože Evropa tady trpí permanentní na a finanční rentabilitou, která byla zatím provozována z krátkodobého hlediska. Tak, jak vy jste navrhla, je třeba zahrnout všechny, malé akcionáře, ale samozřejmě také zaměstnanci, kteří přispívají k bohatství a ke tvorbě hodnot našich podniků. Je třeba jít daleko dále, abychom nezůstali pouze uzavřeni v podpoře velkých podniků a jejich aktivit. Eh, je jasné pro ekologisty, že je třeba také eh, prohloubit transparentnost a to, čemu se říká optimalizace fiskální politiky, abychom mohli učinit pokrok i v této oblasti. Skandál s Luxlíkem nám všem ukázal, eh, jak důležité je soustředit se na tuto otázku a dávat tady jasné odpovědi. Proč? Protože tato fiskální optimalizace eh, vlastně slouží neloajální konkurenci, nekalé eh, konkurenceschopnosti a trpí pod tím malé, středně velké podniky a také lidé ve svobodných profesích, kteří toho nemohou využívat. Chci poděkovat panu zpravodé Koferatemu za to vynikající práci a také celé skupině, která nalezla společný postoj ve společném zájmu pro fiskální konkurenci, které jsou vystaveny některé země a proti soukromým zájmům určitých společností. Paní komisařko, jak už jsem to řekla na posledním zasedání panu komisaři Moskovičovi a paní Tysen, prosím, opřete se o tento parlament, abyste mohla změnit pravidla fungování aby Evropa získala více transparentnosti a aby se konečně skoncovalo s privilegií několika málo ve společném evropském zájmu. Honorable Ferrara. Paní Ferrara. Grazie, presidente. Děkuji vám, pane předsedající. Vážení kolegové, především bych chtěla poděkovat kolegovi Koferatimu k tvrdé a vynikající práci. Evropský parlament zítra bude mít příležitost schválit zprávu, která by mohla reprezentovat změnu v řízení společnosti, alespoň v etické a řídící stránce. Eh, jedná se o přísná pravidla ohledně řízení, efektivní kontrolu odměňování manažerů a jejich eh, propojení se skutečným výkonem společnosti, kterou řídí. Podle nás je zejména důležité zavést princip, na jehož základě lze odměnit eh, eticky zodpovědné manažery na základě programů a výsledků, kterých dosáhnou eh, v sociální zodpovědnosti podniků. A také je pro nás eh, zásadní, že zde budou formy a normy mm, zaměřené na maření daňovým únikům, tak aby podniky platily daně. Z toho budou mít výhody jak seriózní eticky zodpovědné eh, podniky, tak celý ekonomický systém a občané. Eh, nevýhodou to bude pro eh, ty, kdo spekulují a kteří způsobili krizi, z níž stále ještě Evropa není venku. Děkuji, pan Briuji. Děkuji vám, pane předsedající. Vážení kolegové, finanční krize ukázala, že bankovní instituce jsou spíše pro krátkodobé e, zájmy a e, zabývají se především i v naší produktivitě. Ak- akcionáři e, přijali pozice, které napomáhaly udržitelnosti našich podniků. Proto je zapotřebí eh, posílit eh, zapojení akcionářů do řízení společnosti a zvýšit transparentnost u podniků a také pro investory. My se domníváme, že tato opatření jdou správným eh, směrem. Ale jak daleko máme jít, bylo by naivní se domnívat, že tento projekt umožní lépe regulovat finanční mezinárodní systém. Jedině veliký společný pro, eh, program eh, by eh, toto umožnil, aby se předešlo burzovním spekulacím a umožnilo by se takto dlouhodobě nakupovat akcie pro akcionáře. Pan Vos? Děkuji. Děkuji vám, pane předsedo, paní komisařko. Myslím si, že už v Evropě máme moderní právo o společnostech, takže návrh společnosti Eh, nemohl zase slibovat tolik. Podle mého názoru se příliš málo zohlednila napojení na vnitrostátní systémy. Eh, rovněž tak otázka ochrany akcionářských menšin nebyla zase tak příliš zohledněna, ale zpráva, kterou jsme měli předloženo začátkem května ve výboru, situaci horš- zhoršila. A já Eh, si myslím, že pod tím heslem Better Regulation se toho tady nedosahuje. Máme Nemůžeme generovat růst tím, že budeme jenom bodově zlepšovat práva akcionářů, aniž bychom zohlednili jiné faktory a aniž bychom přenesli na podniky jako takové ještě větší úkoly. Teď vůbec nehovoří nic proti tomu zavádět duelní akcionářské systémy, kdy představenstvo podniku a dozorčí rada, zejména z hlediska politiky odměňování, nemůže být určována valnou hromadou hromadou. Identifikace akcionáři musí ležet v rukou podniku. A vynikající práce stínových zpravodajů vedla konec konců k tomu, že tady máme jasně zlepšené kompromisní návrhy, které lépe odpovídají potřebám dlouhodobého zapojování akcionářů, stejně tak jako podnikatelské aktivity a že nelze obcházet vnitrostátní úpravy. E, podle mého názoru country by country reporting by nemělo být v této směrnici. Já si myslím, že to není spravé místo a myslím si, že dospějeme k rozdílným country by country e, úpravám. Děkuji, pan Howitt. Děkuji mnohokrát, pane předsedající. Jako kolegové vítám systém country by country reporting v této směrnici tak, aby zde byla daňová spravedlnost. Ale spravedlivá, eh, když hovoří o sociální eh, zodpovědnosti, tak musím říci, že vítám to, že má být také součástí činnosti eh, podniků. Je zapotřebí reagovat na finanční krizi a také reagovat takto, abychom dosáhli udržitelnosti. Komise hovoří o tom, že je pro dlouhodobé zapojení eh, investorů. Ano, toto je zapotřebí podporovat, protože To také souvisí eh, s eh, činnostmi OSN a finančních programů. A je zapotřebí se zaměřit také na politiku odměňování a na odměňování akcionářů. Eh, tak, jak vidíme ze současných eh, údajů, eh, nelze odměňovat jen podle jen podle zisku, ale také podle udržitelnosti činnosti společností. Je tedy důležité toto všechno začlenit a mě velice mrzí, že některá opatření jsou velice pres, mm, preskriptivní. Je zapotřebí, aby podniky také zvažovaly sociální e, práva a jiná práva a takto e, na sebe brali zodpovědnost. Děkuji, pan Fox. Děkuji, pane předsedo. Souhlasím s tím, že bychom měli zlepšit zapojení akcionářů a zvýšit transparentnost. Nicméně se obávám, že tato zpráva se těmto cílům příliš vzdálila než, eh, a vytváří eh, přílišné překážky. Články 3a, eh, F a G, e, F, G a H to dokazují. Já se tedy ptám, proč by správci majetku měli tedy měli zvažovat sociální a environmentální rizika. Já si myslím, že bychom tedy měli eh, požádat komisi, aby toto vysvětlila. Kromě toho nesouhlasím se závazkem pro členské státy zavádět dodatečná opatření pro podporu dlouhodobého angažování, zapojování akcionářů. Já si myslím, že by to tedy mělo záviset spíše na kapitálových investicích, spíše než na tom, jak dlouho eh, drží akcie. Pokud jde o country by country reporting, tak eh, tady je nepřijatelný dlouhý seznam. To nesouhlasí nesou, eh, souvisí s právy, akcion, s právy akcionářů a e, je e, nevhodné, aby tady především levice v tomto parlamentu to rozdělovalo na několik e, témat. Já si myslím, že bychom se o to měli tedy snažit i na mezinárodní úrovni. Děkuji a nyní má slovo pane Bergecio. Děkuji. Ano, lze ocenit práci, že jsme daleko od toho, aby Evropa realizovala skutečnou ekonomickou demokracii, zejména eh, v těchto akciových společnostech, když hovoříme o menšinových akcionářích, eh, kde by měl kvotu třetinu, eh, třetinovou kvotu ve správní radě. Proč bychom neměli přemýšlet například o nějakých primárních volbách? aby zde bylo přímé zastoupení legitimních zájmů malých akcionářů. Často představují pracovní sílu eh, běžné středatele. Měli bychom jim dát větší pravomoci, větší eh, význam a měli bychom ty společnosti, které brání nebo eh, nelegitimním způsobem omezují účast na valných hromadách, také mm, uložit nějaké sankce. Co se týče Eh, informací o akciových společnostech, měli bychom mít na vědomí, že tu jsou různé rozdíly mezi členskými státy ve vedení těchto společností. A eh, pokud se nám toto podaří realizovat nebo jít ještě dál, tak se nám podaří dosáhnout eh, opět důvěry spotřebitelů a občanů a tím přispějeme k omezení či eliminování té zamlženosti týkající se řízení společností, zejména nadnárodních. Děkuji, pan Becker. Pane předsedo, paní komisařko, vážení kolegové, já vítám tuto významnou zprávu. Vítám a tyto důležité cíle podporování dlouhodobého zapojování akcionářů. Vítám již uvedené pozitivní kroky vývoje od posledního plenárního zasedání a zlepšení v právním textu. Rovněž mi leží na srdci jako rakouskému poslanci, aby tradičně úspěšné struktury dozorčí rady a představenstva zůstaly zachovány a aby nedošlo k žádnému přesouvání kompetencí. To se zdá být výjimkou v pozměňovacím návrhu 27 i když už bylo kuriozní vidět, že i mezi socialisty v socialistické frakci existovaly snahy dozorčí radě, což je u nás zákonem daná úroveň, kde jsou zástupy zaměstnanců. A tady existovaly snahy e, ubírat tato práva zaměstnancům. Já chci poukázat na to, že toto pravdo, toto právo spolu jednat zaměstnanců je lepší při zastoupení v dozorčí radě než formou valné hromady. E, proto tato výjimka v tom pozměňovacím návrhu je velice velice pozitivní. Rovněž identifikace akcionářů musí zohledňovat vnitrostátní pravidla. Country by country reporting tomu se nebráníme ze zásady, ale musí to být oprávněné, aby tady nedocházelo k nacionalistickým, k národním zatížením byrokracie a očekáváme, že v trialogu to bude zohledněno. Děkuji. Honorable Steinbrück. Paní Steinruck, paní Steinruck, prosím. Sergio Kofera. Sergio Koferáty návrh komise významným způsobem vylepšil. Stávající zpráva posiluje transparentnost ve vedení a řízení podniků. Nicméně, pokud jde o právo spolurozhodování, nejde současná verze příliš dostatečně daleko. Kolegové Eh, z křesťansko-demokratických a liberálních frakcí. Proč se bráníte účasti zaměstnanců? Není to snad tak, že právě zaměstnanci mají velký zájem na tom, aby podnik měl před sebou dobrou a dlouhou budoucnost? A kromě toho je sporná jedna věc. Eh, valná hromada eh, v podnicích kotovaných na burze by měla každý, každé tři roky eh, hlasovat o obchodní politice. Já si myslím, že to tu rovnováhu eh, posunuje ve prospěch akcionářů. Krátkodobě zaměření akcionáři by z dlouhodobého hlediska mohli dotyčný podnik ohrozit. Děkuji. Paní von Stork? Um, Máte tu modrou kartu, ještě chcete odpovědět? No. No. non vuole rispondere. Paní poslankyně si nepřeje odpovídat, takže paní von Storch. Dnes tady hovoříme eh, o eh, daňovém tajemství podniku. Eh, Levice by ráda odhalila tato tajemství. Je třeba zveřejnit, jaké daně platí podniky v jaké zemi ale podniky nejsou odpovědné vůči veřejnosti, ale jsou odpovědné vůči akcionářům a vůči příslušným úřadům a mají právo na tajemství eh, podnikové. Já si myslím, že tady platí také ochrana soukromých údajů. Ve Finsku eh, toto neplatí. Jednou za rok se zveřejňuje kolik si vydělal každý Fin a jaké daně platil. Tomu se říká Národní den závisti. Dnes levice žádá, aby tady existovalo cosi jako skleněný podnik. Zítra budou žádat skleněného občana. Já obojí odmítám. Pan Breton? Děkuji vám, pane předsedající. Tento text má nahradit finanční kapitalismus s odpovědným kapitalismem. Jeho cílem je podněcovat investory k tomu, aby si dále drželi akcie a aby předešli pokušení dělat jen krátkodobé investice. Tento text se identifikovat akcionáře. Identifikace akcionářů je dobrá věc, a v každém podniku povede k tomu, že bude vytvořen seznam akcionářů, jak to bude zaručena transparentnost konzultace, nebo tedy pohled na e, tyto e, seznamy by neměl být příliš e, drahý. Když budou mít akcionáři své akcie déle než dva roky, měli by získat dvojí hlas a to bude užitečné pro dlouhodobé investory i pro zaměstnance a e, um, takto by se ještě mělo bránit tomu, aby e, cizí e, stát ne, nebo firma cizího státu nepřebrala zodpovědnost nad podnikem. Pan Šváb. Milí kolegové, dovolte mi, abych nejprve poděkoval kolegům, kteří pracovali na tomto návrhu. Srdečně děkuji za to, že se podařilo v posledku eh, se domluvit na společné pozici. Děkuji stínovému zpravodaji panu Svěvkovi, ale také Sergiu Koferatimu. Jsem totiž přesvědčen o tom, že cílem udržitelného rozvoje eh, společnosti a eh, transparentnosti, eh, že to je tedy jednoznačný cíl. Otázka zní, jak dalece v těchto bodech jít. Já si myslím, že pro eh, pana zpravodaje a pro mnoho v, těchto, v tomto parlamentu eh, jde o otázku country by country reporting. Já nejsem účetní specialista. Vím, že ve výboru TAX jsme minulý týden měli profesora v oblasti daňového práva, který pocházel ze Spojeného království, ale myslím si, že hovořil za všechny a hovořil o tom, že country by country reporting eh, nebude evidovat transfery uh, uvnitř podniků uvnitř společností a problém eh, spočívá v tom, že v těch podnicích ne, že by nebyla zaručena transparentnost v rámci jednotlivé země, ale v rámci koncernu a proto pokud chceme zajistit větší transparentnost, musíme o tom ještě více diskutovat. Nicméně o první krok jsme se pokusili a podařilo se to. Druhá věc, o tom již hovořil pan Becker, jde o to, abychom našli adekvátní řešení, která by fungovala ve všech členských státech. V rámci společensk, práva společností v jednotlivých členských státech existují různé modely a já si myslím, že díky této zprávě jsme udělali velký krok směrem vpřed, ale kromě toho bychom měli s panem zpravodajem eh, řešit a analyzovat ještě další možnosti, tak abychom se dostali ještě dál. Děkuji, pane předsedo. Pane Švábe, eh, při, přijímáte modrou kartu? Prosím. Grazie, prezidente. Fact... Děkuji vám, pane předsedající. Jak se zmínil pan Šváb, dlouhodobé investice a dlouhodobí investoři, o kterých jste hovořil, víte, pane Švábe, že eh, u dlouhodobých eh, investic, tím, že se posiluje dlouhodobá investice, že se eh, mm, eh, posilují dlouhodobé způsoby investování. Možná, že jsou jiné způsoby, jak, jim, jak toho dosáhnout. Pane kolego, děkuji za otázku. Já se domnívám, že je možné říci, že musíme motivovat celou řadu investorů, že musíme vytvářet pobítky, i pokud jde o pravidla pro vyplácení odměn. Já, odměn, já si Myslím, že to tedy musí být zohledněno. Jaké další kroky eh, musíme přijmout, eh, tak o tom budeme nepochybně ještě hovořit i v rámci trojstranných jednání, proto nechci v tuto chvíli nic vylučovat. Děkuji. Paní Jill, děkuji vám, pane předsedající. Tato zpráva je, věřím, důležitým krokem nejen ohledně práv akcionářů, ale také unikání daním. Je to první eh, dokument, ve kterém jako spolulegislátoři hovoříme o daňových eh, záležitostech. A myslím, že podniky musí být transparentní ohledně toho, jaké platí daně, pokud se budou řídit pravidly, v čem spočívá problém. Experti eh, říkají, že ten reporting country by country je způsob, jak toho dosáhnout. A pro naše politickou skupinu je to prioritou, jak bojovat proti daňovým únikům. Takže o co vlastně jde pro ty velké akcionáře? spochybňují daňové politiky svého managementu. A zásadní zde je, a také kolegové z pravice zde v Evropském parlamentu hovoří o daňových unicích, a kdyby o tom hovořili seriózně, tak musí svá slova převést v činy. Všichni si přejeme víc věcí transparentnost u daní. A zejména proto, že mm, občané musí deklarovat své příjmy a musí platit daně Zatímco nadnárodní firmy eh, se, eh, ty ještě stále mohou platit velice málo. Ve výboru pro právní záležitosti jsme velice jasně a demokraticky v tomto rozhodli a doufám, že Evropský parlament využije této příležitosti a podpoří tu zprávu sem hlasování. Děkuji. Pan Buda. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já bych chtěl také poděkovat všem zpravodajům. Tato zpráva znamená dobrý krok kupředu. Eh, protože to by mělo ležet komisi na srdci neustále. Jedná se o stabilizaci pracovních příležitostí, jedná se také o posílení konkurenceschopnosti EU. Dnes stále více hovoříme o jednotném vnitřním trhu. To však vyžaduje legislativu, harmonizující opatření v Evropské unii. Důležité je, aby tady existovaly minimální standardy, které umožňují corporate governance pro dlouhodobé řízení podniku, jak v zájmu obchodní společností, tak v zájmu jednotlivých států. Důležité je nalézt rovnováhu mezi výkonem práv akcionáří se zohledňováním osobních, ochrany osobních údajů. Je třeba posílit transparentnost, co se týče politiky odměňování, zejména podnikového vedení ale přesto se domnívám, že vytvoření legislativního rámce v EU by nemělo mít negativní dopad na práva akcionářů a obchodní společnosti, protože akcionáři by měli vytvořit svou vlastní politiku v tomto stanoveném rámci. Zapojení akcionářů je základem pro efektivní řízení podniku. E, spolupracovníci se mají spolu podílet na hledání těch nejlepších řešení a to je záruka pro efektivní řízení. Děkuji. Nejprve jsem chtěl poblahopřát panu zpravodaj a stínovým zpravodajům za vynikající práci práci, je to dobře strukturovaná zpráva, eh, která odráží postoj právního výboru. Máme tady celou řadu nových prvků pro corporate governance. Budeme mít jasný přehled o zapojení zaměstnanců, E, a akcionářů. Máme tady větší transparentnost pro politiku odměňování i pro daňové politiky v Evropské unii. Tež country by country reporting je důležitým prvkem platícím pro koncerny tak, aby občané i úřady mohli vidět, zda a jakým způsobem platí velké koncerny daně. To je velice důležitý nástroj, abychom mohli zabránit daňovým únikům a spekulacím. A my, Evropský parlament, parlament si nemůžeme nechat ujít tuto příležitost, aby už se neopakovalo LuxLeaks a jiné skandály, protože to ohrožuje věrohodnost EU. Děkuji. Thank you. Our next colleague... Děkuji jako další na minutu a půl. Pan Benson. Tak, herr Formen. Já er en stor fortaler for... Děkuji, paní předsedkyně. Myslím si, že je nepochybně dobré, aby se akcionáři zapojovali do dění v podniku a aby eh, informace o odměňování byly transparentní, aby existovala příslušná pravidla. Nicméně si myslím, že tento návrh zašel příliš daleko a že model, který přináší, je příliš málo pružný. V jednotlivých členských státech již existují různé modely a měli bychom dbát především na to, abychom nebránili podnikům v hospodářském růstu. Měli bychom dbát na to, aby všechno probíhalo správně a jako Evropský parlament bychom se měli snažit o kompromis při jednání s radou. Na závěr chci ještě zdůraznit, že proti daňovým únikům samozřejmě musíme bojovat, musíme přitom spolupracovat s podniky ale zároveň se domnívám, že bychom si měli uvědomit, že jde o práva akcionářů, že nejde o daňovou politiku. Ta patří do daňové legislativy, ale i tady bychom tedy měli vytvořit co možná nejlepší možnosti pro akcionáři. Akcionáři, děkuji a nyní na minutu pan Tank. A omlouvám se, je tu modrá karta, Pane Ben, přijímáte uh, modrou kartu, máte tedy 30, ne, minut, ale sekund, opravuje se paní předsedkyně. Paní předsedkyně, rád bych od pana Bencena slyšel, že je tedy důležité, aby tu byla spravedlivá soutěž mezi jednotlivými podniky. Právě proto jsou ty zprávy za jednotlivé země, country by country reporting, tak velmi důležité. Eh, aby nehrozily daňové úniky. Já bych rád eh, slyšel od pana Benstna, jestli tady tuto specifickou pasáž eh, ve zprávě podporuje. Ano. Já jsem chtěl říct následující věc. Je dobře, že se snažíme o transparentnost a tyto zprávy za jednotlivé země country by country reporting eh, sami o sobě nejsou špatná věc, ale musíme si uvědomit, že tady jde o práva akcionářů a že daňovou politiku bychom měli řešit při jiné příležitosti. Děkuji. Thank you. Děkuji. Jako další pan Tang, jedna minuta. Thank you, chair. Děkuji vám, paní předsedající. LuxLeaks ukázali, že je tu nedostatek transparentnosti. A my teď se musíme zaměřit na daňové úniky a daňové podvody. Skandál způsobený LuxLeaks nás na to upozornil. Potřebujeme více informací, protože jinak transparentnost nebude znamenat nic. Princip country by country reporting je zásadní pro poskytování informací. Důležité je, aby odměňování bylo spravedlivé, aby zde byla spravedlivá mzda. A pokud nemáme o tomto informace, nemůžeme tuto věc posuzovat. Proto je tak důležité, aby zde byly tyto zprávy. Ale mohli bychom jít ještě dál. Rád bych poděkoval zpravodaji a stínovým zpravodajům, kteří dosáhli již poměrně velkého pokroku ohledně transparentnosti. Děkuji. Jako další pan Pirinsky, jedna minuta. Děkuji, paní předsedající. Já jsem přesvědčen, že je tu jeden, jedno hlavní téma nebo eh, aspekt z toho, této zprávy, což je zapotřebí uznat. A to, že ve skutečnosti poskytuje velice eh, silný podnět k zodpovědnému řízení podniků. Všechna ta opatření, které souvisí eh, s právě akcionářů a zúčastněných stran, eh, ta potřeba jasného reportování a také odměňování, princip country by country reporting, to všechno je velice dobře zaměřeno na dosažení nové kvality řízení a zprávy podniků, které upřednostňuje chování a podně, podněcování eh, k určitému chování od eh, zisku nezodpovědného skutečné službě zájmům dlouhodobých eh, akcionářů a společnosti. Děkuji vám a není minutu a půl, pokud se nepletu, ne, je to jenom jedna minuta, pro paní Rozier, prosím, máte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně, drazí kolegové. Stačí jediné slůvko k této zprávě. Bravo. Bravo Sergiovi Koferaty za jeho vynikající zprávu vypracoval opravdový pokrokový text pro povzbuzování dlouhodobých investic a transparentnost podniků CBC Country by Country eh, Reporting pomůže konečně odhalovat manévrování fiskální optimalizace a konečně budou moci občané i administrativa vidět, kde platí daně. Navzdory snahám našich kolegů zprava tohoto sálu, aby nebyla uplatňována tato transparentní opatření je třeba, abychom zabránili dalším skandálům jako LuxLeaks. Musíme podpořit tato opatření pro transparentnost. Očekávám, že budeme moci velkou většinou odhlasovat tato opatření. V jeho čele stály socialisté. Přeji si, aby Evropský parlament vyslal naprosto jasný signál veřejnosti. Nyní tedy další řečník na minutu má slovo pan Kofo. Děkuji, paní předsedkyně, paní komisařko. Vytvářet Sociální stát to stojí peníze, financovat nemocnice, to všechno stojí peníze, které získáváme z prostředků, z daňových prostředků a podniky jsou někdy pod velkým, velkou daňovou zátěží. To znamená, že daňové úniky se staly jakýmsi sportem a některé společnosti tedy nepřistupují k této záležitosti dostatečně zodpovědně a tím se celé země dostávají na pokraj hospodářské krize. Chceme dosáhnout růstu, chceme bojovat proti daňovým údnikům, proti daňovým podmodům a proto tady chceme ty zprávy za jednotlivé země, tak abychom věděli, jak vypadají peněžní toky, jak pečou eh, ty peníze a aby se nestrácely. Děkuji a nyní paní Gomez. Děkuji. Eh, bravo panu Koferatimu, bravo komisi. A pochválen budíš také parlament, pokud tuto zprávu schválí, protože eh, tady skutečně děláme důležitý krok, tak abychom bojovali proti obcházení daní, vyhýbání se daní, daňovým podvodům a únikům. Vzpomeňme na skandály s LuxLeaks, které ukazují, že je tu podrývána evropská jednota a také rozvoj tzv. rozvojových zemí. Nejde pouze o daňové úřady finanční úřady, které nemají dostatek prostředků v důsledku eh, škrtů, tak aby prováděly kontroly u dotyčných podniků. A často musí, dělají komprom- musí dělat kompromisy. To se týká tedy, ty pravidla by se měla týkat nadnárodních koncernů. Děkuji. Na minutu paní Doc. Paní Doc. Děkuji. V této zprávě je zapotřebí přivítat celou řadu prvků. Také bych se ráda ale zaměřila na ten systém Control by Country Reporting. Jak uvedli kolegové, bude to vyžadovat od velkých nadnárodních podniků, aby reportovali, jaký mají obrat, jaké daně platí a na další informace na základě jednotlivých členských států, kde e, fungují. A e, toto je zapotřebí zveřejnit tak, aby e, akcionáři a další mohli se rozhodnout, kam budou investovat. Za druhé, proto, protože je to naším právem jako spotřebitelů a občanů znát zásadní informace o operacích firm, které pracují v našich zemích. A za třetí, protože velká většina eh, podniků už poskytuje tyto informace, protože fungují eh, v jednom státě. A eh, akademici, novináři, nevládní organizace, stejně jako daňové orgány, tak to budou moci lépe přijít na to, když dochází k daňovým eh, vyhybání se a nebo k daňovým unikům. To je všechno důležité pro naše daňové podnik, eh, poplatníky. Děkuji vám mnohokrát, kolegové. Máme tu celou řadu žádostí o Catch the Eye. Budu se snažit, aby všichni mohli promluvit. Prosím, držujte řečnický čas. Paní Šulian. Hvala za besedo, predsedujoča Podpírám spre... Děkuji vám, paní předsedkyně. Já podporuji eh, změny směrnice v souvislosti s dlouhodobým zapojením akcionářů. Nyní se jedná o to, aby podniky zveřejňovaly také své dokumenty v těch zemích, kde platí daně. Malé a středně velké podniky jsou v horší situaci ve srovnání s nadnárodními společnostmi, které své zisky převádějí do daňových rájů. Pakliže podniky budou muset zveřejňovat více údajů, povede to k lepší konkurenceschopnosti, protože tyto údaje budou tedy disponibilní a budeme vědět, kde je lepší investovat, kde bude mít člověk větší jistotu. Eh, pakliže chceme, aby podniky v Evropě fungovaly, eh, musí se změnit situace, kdy nadnárodní společnosti zneužívají stávající situace. Proto změna směrnice je něco dobrého pro zlepšování aktivit eh, akcionářů. Pan Kaputo. Děkuji, paní předsedající. Já chci apelovat především na transparentnost, konzistentnost eh, a aby eh, možné, možná efektivita nákladů byla ústředním bodem každých reform v komplexní správě a ve vztazích mezi akcionáři a e, řídícími pracovníky zapotřebí vyvážit e, situaci. Důležité je, abychom měli skutečně jasnou situaci a jasně získávali a snadno získávali informace. Všichni známe rizika krátkodobých e, investorů a také e, to, že byl nedostatek informací ze strany e, podniků a společností pro tyto investory. Tento nedostatek informací a jasnosti e, omezuje možnosti dlouhodobého střednědobého investování, což nepřispívá ani samotným společnostem. Děkuji, další řečník, paní Tomašič. Izvjestitelj dobro prepoznaje potrebu za većom transparentností. Pan zpravodaj uznává, že je potřeba zvýšit úroveň transparentnosti u podniků kotovaných na burze. Já si nejsem jista jestli toho můžeme dosáhnout na základě metod navržených ve zprávě. Eh, pokud jde o eh, povinnosti, eh, tedy tím, že budeme navyšovat povinnosti jednotlivých zúčastněných stran, musíme si uvědomit, jak to vypadá s konflikty mezi zúčastněnými stranami, pokud jde o eh, zprávu a řízení eh, společností. Je potřeba, že je potřeba, aby tedy eh, do rozhodování bylo zapojeno co možná nejvíce akcionářů. Neměli bychom vytvářet další administrativní zátěž, spíše bychom měli vytvořit stabilní prostředí tím, že budeme snižovat daně a deregulovat trh. Děkuji a nyní na minutu pan Jakovič. Nema nikakve dvojbe. Děkuji, paní předsedkyně. Není pochyb o tom, že tato diskuze i krize dokazují, že potřebujeme regulace, pokud jde o akciové společnosti. Proto tedy podporuji tuto zprávu, především kompromisní pozměňovací návrhy nebo spolu s, s kompromisními pozměňovacími návrhy, protože si myslím, že tady potřebujeme regulovat práva akcionářů u podniků kotovaných na burze. Jsem přesvědčen o tom, že potřebujeme transparentnost, protože díky tomu eh, budeme schopni zaručit lepší situaci, pokud jde o eh, boj proti daňovým unikům, daňovým podvodům a všem těm věcem, o kterých jsme během minulých dvou letech, let slyšeli. Myslím si, že country country country reporting je věc důležitá. Jsou to různé zkušenosti, různé situace a snažíme se díky tomu dosáhnout synergických efektů. Děkuji. Děkuji. Tato směrnice má zaručit lepší rozhodování podniků. Já tu ale vidím určitou krátkozrakost ve vedení podniků, které se příliš zaměřují na krátkodobé zisky. Tímto eh, způsobem se ohrožuje udržitelnost podniků v dlouhodobém mm, panoramatu. Nicméně tato směrnice předstírá, že to jsou zvláště akcionáři, kteří chtějí krátkodobý zisk, což se konec konců vidí i v tom tématu střetu. Takže ono samotné zapojení, eh, v podstatě eh, akcionáři jsou rozprášení, eh, tak eh, je zapotřebí spojit rozhodování o podnicích eh, s daňovou transparentností a s informovaností. A je zapotřebí, aby k tomu měli co říct také akcionáři a zaměstnanci. Pan Šoltres. Hvala za besedo. Před přibližno 15 lety by také doložby také take predlogi verjetno ne... Děkuji vám. Před 15 lety Takové návrhy by narazily na odpor. Dnes je to samozřejmě jinak. Za námi leží těžká finanční krize, za námi leží aféra eh, LexLux a zažili jsme daňové oázy. A to vše samozřejmě přesvědčilo veřejnost o tom, že potřebujeme větší transparentnost u řízení společností. To též platí pro nadnárodní koncerny. I oni musí prokázat větší transparentnost v souvislosti se zveřejňováním rendit a tak dále. A tak můžeme získat větší důvěru v podniky. Stane-li se úspěchem to, co navrhuje Evropská komise, pak můžeme doufat, že v budoucnosti nebudou existovat aktéři, které by hrály proti pravidlům a dojde k posílení důvěry podniků. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně, paní komisařko. Předložená zpráva má zlepšit zapojení akcionářů a má získat, má do, přispět ke lepší zprávě a řízení společností. Bez pochyby vzorem pro tuto zprávu byla Francie a sice zákon z března minulého roku, který se nazývá Florange, zákon zejména co se týče spolu rozhodování akcionářů při rozdělování dividend a o hlasovacích právech. Z Francie přichází celá řada kritických hlasů, ale i Bloomberg to kritizuje, protože se říká, že dvojí práva by upřednostňovala dominantní akcionáři. Ve Francii je to stát a dojde ke znevýhodnění malých akcionářů. E, stejně tak by došlo možná k upřednostňování institucionálních akcionářů. Ale jsou tady i výhody a ty bych chtěla zdůraznit. Děkuji, pan Kelly. Uh, Děkuji, paní předsedající. Myslím, že jasně můžeme prohlásit, že to zpráva se ubírá správným směrem, ale ještě jsme nedosáhli cíle. Například některé z pozitivních prvků jsou, že zde bude více relevantnosti poskytnuto investicím do podniků, a zapojení akcionářů, protože investice někdy jsou provedeny a pak je ten podnik nebo ta společnost opuštěna. Toto tedy zajistí, že ona společnost bude mít dlouhodobou podporu. Ano, je tu i tlak na společnosti, aby ehm, spravedlivě zaplatili daně. Ale také mám pocit, že je zapotřebí činit i další věci. Nestačí nám ten systém country by country reporting. Komise musí dále naslouchat hlasům Evropského parlamentu a brát naše názory vážně. Děkuji, pan Frunzulica. Ale teď ho nevidím v sále, takže předám slovo panu Moraesovi. Η έκθεση Κομφεράτη δίνει έμφαση σε δύο σημεία. Πρώτα απ' όλα... Děkuji. Zpráva pana Koferátyho zdůrazňuje především sociální rozměr. A to je velice důležité při řízení společností. Zejména v tuto chvíli, kdy čelíme hrozné krizi a takové nezaměstnanosti. Také zdůrazňuje transparentnost tato zpráva a to takovým způsobem, aby Eh, společnost pracovala s vědomím, kdo jsou její akcionáři a ve vztahu mezi akcionáři a vedením eh, podniku. V době globalizace je celá řada důležitých otázek. Proč například eh, investuje podnik, odkud pochází její kapitál. Je to čištění špinavých peněz a nebo to je, jsou čisté peníze, vyhybá se daním nebo ne. Kde platí velké nadnárodní firmy své daně a e, pracovníci e, oné firmy, co vlastně dělají, jak jsou placeni? Jolova. Paní komisařka Jourová, prosím, můžete paní komisařko shrnout diskuzi. Vážení poslanci, ráda bych reagovala na tu diskuzi o country by country reporting. Ráda bych hovořila naprosto jasně. Souhlasím se všemi těmi, kteří vyjádřili potřebu větší daňové transparentnosti. Je to i naše priorita, priorita komise. Boj proti daňovým unikům, vyhýbání se dani. To znamená, že komise říká ano, ale musíme tento problém řešit prostřednictvím jiného legislativního aktu. E, toto je e, směrnice o právech akcionářů a my velmi intenzivně pracujeme na jiném legislativním aktu, který se bude věnovat daňové transparentnosti. Jak už jsem řekla, v tuto chvíli pracujeme na analýzách, potřebujeme velmi podrobné komplexní analýzy, tak abychom si byli jisti, že tím nezvýšíme administrativní zátěž, že tím naopak budeme byrokracii snižovat, že eh, se budeme snažit našich cílů dosáhnout co možná nejúčinněji a že budeme dosahovat co možná nejlepších výsledků. Eh, na to potřebujeme ještě nějaký čas a jak už jsem řekla, očekáváme, že analýza dopadů by měla být hotová na jaře příštího roku. To je tedy pozice komise. Ráda bych vám poděkovala za dnešní rozpravu. Mnoho z vás vyjádřilo přesvědčení, že je to e, směrnice, která může zvýšit konkurenci, hospodářskou soutěž a e, hospodářský růst. Ráda bych vám tedy poděkovala za všechny vaše názory a počítám i nadále s vaší podporou a s vaší podporou této zprávy při hlasování. Děkuji, paní komisařko, a nyní má slovo pan Koferaty, pan zpravodaj na dvě minuty, prosím. Grazie, Děkuji vám, paní předsedající, chci poděkovat kolegyním a kolegům, kteří promluvili nejen za to, co řekli, ale i jak to řekli. Práce, kterou jsme odvedli, byla velice dlouhá, namáhavá, vytvořila pozitivní ovzduší, v němž sdílení cílů je skloubeno s nejlepšími technickými řešeními. Je to ovzduší vynikající spolupráce, což nebyla samozřejmost, ale podařilo se nám ji dosáhnout a je zapotřebí eh, takto zdůraznit eh, inteligenci, dobrou vůli a ochotu všech stínových zpravodajů i dalších kolegů, kolegů zde v, eh, v aule. Naším cílem, tak jak to bylo obsaženo v návrhu, komise, který jsme posílili, na jedné straně, abychom měli eh, podnět pro investory, aby se dívali na společnost jako na místo, kde lze produkovat bohatství a ne aktivovat spekulaci. Proto má tedy dojít k dalšímu setrvání investora ve společnosti a je zapotřebí zjistit, jak tomuto podněcovat. Na druhé straně je zde požadavek transparentnosti, jak už řekli všichni, aby se bojovalo proti podvodům, ehm, proti nelegálním věcem a také, aby se e, bojovalo proti daňovým únikům a vyhýbání se daní. Platit daně je povinnost. Třeba, že pro všechny je to oběť, jak pro obyčejné občany, tak pro velké firmy. Ale to, co je takto odevzdáno na daních, potom slouží celému společenství, aby se mohly rozvíjet politiky sociální ochrany. Je to eh, otázka eh, našeho občanského postoje a měli, by, měli bychom jej prosazovat eh, patřičným rovným způsobem. Co se týče toho principu eh, country by country reporting, chtěl bych to říci komisi a zemná paní komisarce, že v březnu v Evropském parlamentu jsme žádali, aby reporting country by country eh, byl revidován směrnicí o účetních pravidlech. A eh, my ji takto chceme tedy pozměnit, takže to je správné místo v této zprávě, jak zavést tuto novinku. Bude velice užitečné, abychom takové Děkuji. Děkuji, děkuji panu zpravodaji. Tím končím.